Okay, good morning uh, to the, uh... Dobrý den, zdravím členy obou výboru. Těší mě, že máme toto společné slyšení o sledování výdajů za klima v rozpočtu EU. Když hovoříme o rozpočtu, myslíme tím víceletý finanční rámec a také balíček pro obnovu. Je to debata, která přichází právě včas, protože se zdá, vypadá to velice technicky, ale je to citlivé téma, protože když vyjednáváme o eh, zeleném podílu v MFF nebo v balíčku obnovy, co to znamená být přátelský ke klimatu nebo pozitivní směrem ke klimatu, nebo právě naopak, jak se vyhnout toho, že budeme jenom malovat na zeleno ten takzvaný greenwashing – a vlastně se nic ve skutečnosti nezmění. Tak Toto je přesně ta klíčová otázka. Samozřejmě částečně je to technické, částečně možná i nudné, upřímně, ale ve výsledku je to politická otázka. A proto jsme se právě rozhodli uspořádat toto společné slyšení, které přichází právě včas, protože o balíčku obnovy a MFF právě teď vyjednáváme. Předám tedy slovo svému kolegovi v první řadě, ale nejprve členům Envy, Nezapomínejte, že pokračujeme i po tomto slyšení. Máme další body na pořadu jednání hned po slyšení a bude to bez přestávky. Vážení poskale, vážení kolegové, možná hned na začátek. Já vysvětlím, že jsme změnili za svůj přístup k práci. Mysleli jsme si, že máme tady hodně zvláštních zpráv, většinou k tomu přistupujeme docela zodpovědně, ale teď se ukázalo, že jich máme celou řadu, že jich je moc, které potřebujeme pro příslušné výbory a že výbor kont s rozpočtem eh, najednou je úplně v pozadí celé otázky, protože to není přímo navázáno na kontrolu rozpočtu nebo na rozpočet samotný. Takže teď jsem ráda, že máme příležitost Paskali, nakonec jsme se shodli s koordinátory, že se setkáme společně a že takové zasedání budeme pořádat častěji, protože to je navázáno na Envy, ale v pozadí to má co do, dočinění i s tím, čím se zabývá kont. Je to dobrý signál, že budeme mít dobrou spolupráci. Já tedy děkuji koordinátorům Envy, stejně jako panu předsedovi výboru Envy. Vezmu to stručně přijde paní Joel Enwinger, takže teď předáváme výkonnostní zprávy. Eh, je to pro nás zajímavé. Nedíváme se jenom na to, zda je to způsobilé právně, to, co se děje eh, s právním základem, zda se zneužívají eh, některé položky v rozpočtu, ale díváme se i na výkonnost a výstup naší práce a jak fungují naše programy. A proto právě máme eh, tuto zprávu účetního dvora sledování výdajů v oblasti klimatu v rozpočtu EU. Měli jsme smírčí řízení, kde jsme si povšimli, že tam byly některé body, ale žádný z nich nebyl zelený. A komise říkala, že to, co my jsme považovali za zelené, zelené není. A my jsme si říkali, aha, tak to jsme nevěděli, takže se to muselo pozměnit ten systém, vytvořit nový, protože ten starý byl teprve začátek a myslím si, že tato zpráva bude zajímavá pro Envy i pro Kont. Tímto bych tedy dala slovo paní Elvinger, která je členem zpravodajkou v účetní dvora. Pokud tedy žel, tedy máme připojenou, ano, vidíme ji. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Paní Holmeier, Také zdravím pana předsedu Envy, vážení členové výboru, dámy a pánové. S radostí vám dnes předkládám za účetní dvůr eh, přeskum číslo jedna sledování klimatických výdajů v evropském rozpočtu. Začala bych tím, že vám poděkuji za tuto příležitost a za projevení zájem ze strany obou výborů Envy i Kont. Když předkládáme svoje zprávy Evropskému parlamentu, tak je to pro nás vždy důležité a ceníme si této příležitosti vyměňovat si názory. Změna klimatu patří mezi hlavní výzvy dneška a Evropská unie má ambiciozní cíle v této oblasti. Se zelenou dohodou komise chce přijmout svůj závazek, že se postaví eh, klimatickým a změnám a změnám životního prostředí a také podpoří transformaci na evropskou ekonomiku, která bude schopná reagovat na klimatickou změnu a také na ničení životního prostředí. Před dvěma týdny předsedkyně komise von der Leyen ve svém projevu o stavu Evropské unie eh, představila záměr komise navýšit cíle do roku 2030 na snižování emisí ze 40% na alespoň 55%. Abychom dosáhli evropských klimatických závazků, tak se komise rozhodla vydávat minimální procento evropského rozpočtu na eh, klimatickou akci. V tomto kontextu tedy sledování výdajů za klima znamená, že budeme měřit, jaká část rozpočtu se váže na klimatické činnosti nebo spojené s klimatem. V návrhu z roku 2018 na další VFR Komise překročila svůj předchozí závazek, že bude utrácet alespoň 20 respektive 1 euro z 5 na výdaje spojené s klimatem a nastavila si cíl čtvrtinu, tedy 25 Moje prezentace se rozkládá do tří částí. Za prvé chci vysvětlit, proč jsme ten přeskum vůbec prováděli. Za druhé chci hovořit o povaze a rozsahu našeho přeskumu. A za třetí a za poslední budu také hovořit o tom, jaká jsou hlavní sdělení a uzavřu celý svůj projev. Na začátek se chci ohlédnout zpátky o několik let na, náš zvláštní, na naši zvláštní zprávu 31 rok 2016, kde jsme zkoumali, jaké byly závazky. Bylo to 20 evropského rozpočtu na klimatickou činnost. V té době zpráva potvrdila, že ambiciozní práce už probíhá, ale také upozornila na některé nedostatky. Mezi naše hlavní zjištění patřilo, že jsou slabé stránky v tom, jak komise měří výdaje EU za klima, a to včetně nadhodnocování odhadovaných příspěvků ze SZP. Teď o několik let později eh, k té povaze a rozsahu zprávy, kterou dnes představuji. Je to zhodnocení, které chce aktualizovat předchozí analýzy, metodiky sledování toho, jak evropský rozpočet eh, putuje směrem na klimatické cíle a chceme to také umístit do kontextu nového finančního rámce a sledovat eh, zájem našich zainteresovaných subjektů v této oblasti. Naše zpráva se soustředí na politické oblasti, které se nejvíce věnují klimatickým, klimatickým vývojům. Je to zemědělství, koheze a výzkum je to zhodnocení, nikoli audit. Auditní zprávy jsou deskriptivní a e, informativní, nebo na rozdíl od auditu jsou, jsou zhodnocení deskriptivní a informativní a neobsahují žádná doporučení. Teď, když přejdu ke hlavním sdělením našeho dokumentu. Komise sleduje klimatické výdaje skrze metodu, která má tři koeficienty, které jsou přizpůsobené e, z Rio Markru, které má OECD. Evropské financování klimatických cílů, tak na to komise aplikuje 100% koeficient. Na financování, které přispívá mírně, je to 40%. A na, na financování, které má žádný nebo nevýznamný příspěvek k těmto cílům, je to nulový koeficient. A naše zhodnocení ukázalo, že přístup EU ke sledování výdajů v této oblasti se nezměnila od té doby, co jsme zveřejnili zprávu v roce 2016. Metoda má stále tu výhodu, že je jednoduchá a pragmatická, ale stále má svoje slabé stránky, které přetrvávají. Na začátku musíme říct, že komise je štědřejší než OECD, když alokuje tyto koeficienty. Například OECD uděluje ty nejvyšší markery jenom aktivitám, kde je klima hlavním cílem. Ve středu zájmu jsou to činnosti, které se financují konkrétně pro tento účel. Oproti tomu komise považuje zásadní příspěvek ke klimatickým cílům eh, jenom to, že se dostatečně přispívá, nemusí to být hlavní záměr a tak udělí nejvyšší koeficient. Takže e, evropské koeficienty nerespektují konzervativní princip a metody, které přispívají na některé programy, které bojují s klimatickými změnami. Tato metodika nesleduje zvláštně, zvláště potlačování a adaptaci. Uh, to znamená, že nerozlišuje mezi činnostmi, které se snaží věnovat příčinám klimatických změn a činnostem, které se věnují dopadům klimatických změn. Kromě toho ještě nebere v potaz financování projektů, které mají negativní klimatický dopad. Když se podíváme do budoucna, tak bych chtěla na závěr eh, vyjmenovat tři hlavní výzvy, které jsme si určili jako základ pro spolehlivé a relevantní no, podávání zpráv ke klimatickým výdajům. Za prvé, potřebujeme robustní metodiku ke sledování výdajů. Za druhé, musíme konzistentně uplatňovat metodiku napříč všemi politickými oblastmi a za třetí, napos- za poslední, musíme také kompenzovat výdaje, které urychlují klimatické změny s největší pravděpodobností. Toto je závěr mého projevu a děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Joel, jsme velice rádi, že tu s námi jste. A teď myslím pan Zdechovský, nebo možná, že vlastně ještě dobře. Já jsem byla na špatné stránce, vy jste až potom, protože ještě máme pana Filipa Owena z DG Envy z, eh, za komisi, která, který nám popíše metodiku komise, vyjádří se nám k ní a, a také k budoucnosti. Oh, he looks a little bit unhappy, <laughs> as if he would be. Vypadáte nespokojen. Já jsem doufal, že toho zazní ještě na začátek více. děkuji však, Vani, Předsedkyně. Ano, protože tady bylo napsáno DGNV, proto. A my jsme výbor kont, vy jste DG Climate, máte pravdu, máte pravdu, říká paní předsedkyně, není problém. E, nejdůležitější je, že jsem zde přítomen sále. Děkuji za pozvání, děkuji za stručný nástěn účetního dvora. Často mají velmi užitečné poznámky k věci a je to velmi zajímavé. My jsme se na stávajícím přeskumu podíleli celkem intenzivně. Byla to zvláštní zpráva v roce 2016, která byla zpracovávána. A z našeho hlediska platí, že my máme za to, že komise se snaží proces na, rok, eh, na roky 2021 až 2027 posílit eh, ten víceletý finanční rámec. A jak jste zaznamenali, pragmatismus a zjednodušení musí figurovat v celé věci. Je to totiž komplikovaná oblast, je zde celá řada programů, celá řada výdajů. My jsme tedy tentokrát postupovali trochu jinak. Je tam jedna novinka, máme zde lepší postup ex ante. Kromě dvou programu máme úvodní ustanovení, které říká, je třeba eh, se podílet na celkovém cíli 25%. Všechny to tam mají, kromě dvou. A hlavní programy Horizont a podobně mají i své vlastní dílčí cíle nastaveny v rámci takového programu. Je to tedy lepší postup ex ante, jak se dopracovat k splnění cíle 25%. To je to, co jsme se nastavili v roce 2014, když jsme připravovali stávající výdaje. Druhá záležitost, ta se týká těch markerů takzvaných. Ano, my jsme, my jsme postupovali s třemi 100% 40% a 0%. Zároveň jsme však řekli, že 75% výdajů v programech musí mít jasně identifikovány tyto markry. Stávající nařízení, kde jsou strukturální fondy a fond pro azyl a podobně, kde se rozhoduje v rámci spolurozhodování, kde parlament se vyjadřuje, tam je řečeno, co ty markry mají být. Potom máme Connecting Europe, to tam také spadá kromě toho námořní fond a fond rybolovu a samozřejmě i zemědělské fondy. Eh, ten článek 7 jasně hovoří o tom, co spadá do klimatických výdajů, takzvaných. Třetí oblast, kterou jsme se zabývali, je sledování, zlepšení a zkvalitění sledování. V tuto chvíli máme výroční přeskum, jak rozpočtu, tak i výkonnosti. To předkládá komise, ale zároveň kolegové z DG Budget letos se snaží o spuštění pilotního projektu na základě stávajícího účtu systému komise. Měli bychom tím pádem mít k dispozici informace z vykazování mnohem rychleji. Pochopitelně, uh, Eh, od té doby, co účetní dvor dvůr zpracoval svoji zprávu, se věci změnily. Máme zde kohezní fond, zemědělské fondy a tak dále. A plus v tuto chvíli ještě eh, Resilience Facility, která bude navazovat i na tyto záležitosti a my musíme se snažit o to, aby to správně zapadlo i do závěru Rady a parlamentu na rok eh, 2021 až 2027. To znamená, že došlo došlo k posunu těch procent a v tuto chvíli se práce vyvíjí tímto směrem v rámci obou institucí. Tento program má obrovské cíle týkající se výdajů na klima a tak, abychom byli schopni nakonec splnit ten celkový cíl. Pokud jde o zemědělskou politiku, tak tam nezazněla až tak velká kritika, ale v tom přeskumu je vyslovena jistá kritika na téma zemědělské politiky. Mm, zde jde o to, že my bychom rádi nastavili zemědělské a ekologické podmínky jako podmínku podmíněnosti, to tam budou patřit i ty mokřady a další oblasti, po, tak je zde použití vody, použití pesticidů, biodiverzita je zde uvedená, ta prostupuje všemi politikami, ekoschémata a poch, pochopitelně jsme také snížili ehm, ty, ty markery u e, přírodních omezení. To bylo hodně kritizováno původně. E, my jsme se opravdu snažili o to, aby zemědělské výdaje byly správně zohledněny. Ještě je zde otázka eh, vyrovnávání, offsetting, kdy jsou zde oblasti, kdy eh, jsou nějaké výdaje, které jsou proti klimatickým cílům, tak se musí vyrovnat jinými výdaji. Pochopitelně zde je nastavená jasná dopadová studie, dopadová studie, která se týká environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů. Členské státy musí nasadit eh, všechny prostředky, i do své legislativy musí zapracovat dopadovou studii na výdaje a investice. To je dobrý ochranný mechanismus. Pak zde máme nastavené mechanismy v rámci kohezních fondů, Connection Europe, a i ve financování v Invest EU, tam je také zohledněna otázka ekologie. To znamená, že všechny projekty musí být vyhodnocovány z hlediska přínosů a nevýhod pro sociální cenu uhlíku, to jsou ty externality, které jsou rovněž zohledněny a všechny projekty jsou rovněž také zohledňovány z hlediska té takzvané odolnosti. Myslím si, že jsme tedy pokročili hodně dopředu Eh, tak, aby zde nebyly výdaje, které mají negativní dopad na klima a životní prostředí. Pochopitelně máme zde ještě další nové pasáže v těch závěrech rady, a to je příspěvek k cílům, ten princip nepoškodit, do no harm. My jsme to v tuto chvíli v komisi sledovali z toho hlediska, abychom vyhodnotili, jak by tyto otázky mohly být aplikovatelné. Ne všechno je celá zřejmé z hlediska fungování samotného. My se však snažíme to, co možná nejlépe rozpracovat a jak všichni víte, všechny tyto programy jsou v tuto chvíli předmětem spolurozhodování a bude tomu tak až do okamžiku, kdy bude schválen víceletý finanční rámec. A samozřejmě můžeme ještě něco upravit, můžeme doplnit určité pokyny k jednotlivým bodům, tak, aby to investování nebo vynakládání videu bylo co možná nejkvalitnější. Já vám děkuji a v tuto chvíli již dávám slovo Tomášovi jako zpravodaj, prosím. Zecerin, uh, thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já přejdu do češtiny, protože toho mám hodně, co bych chtěl vyjádřit na téma této zprávy a uh, Myslím si, že pokud budu hovořit anglicky, tak to nebude až tak dobré. Prosím tedy o tlumočení. Jsem za tuhle zprávu rád a jsem i rád za to uvedení paní předsedkyní, že chceme spolupracovat s dalšími výbory. To je strašně důležitý. Já jsem pět let bojoval za Inge Gressel, aby jsme měli společná slyšení, třeba k přeskumům a k dalším věcem, ale nebyla tehdy vůle. A proto jsem rád, že eh, vlastně Monika Holmajer je, je předsedkyní výboru KONT a dokáže vlastně tyhle ty téma přinést i na půdu výboru Envy, protože to je strašně důležitý. Ty věci, které se týkají peněz, a vlastně jejich výsledků se musí potkávat. A proto naše spolupráce, vaše, naše, je pro mě do budoucna klíčová. Chtěl bych eh, pogratulovat Joel za to, že eh, za její první zprávu eh, myslím si, že Lucembursko si vybralo velmi dobrou členku Evropského účetního dvora a myslím si, že ten jazyk, který se snaží být diplomatický, je náležitě ostrý. A ta tuška, která to psala, tu zprávu, tak si myslím, že je velmi dobrá. A myslím si, že Joel, jestli budete a váš tým dál pokračovat v takhle dobrých zprávách, tak eh, se velice těším na spolupráci. Já sám bych chtěl říct, že mm, eh, přestože křesťanští demokraté mnohdy nebývají vnímáni jako ti nejvíce ekologičtí, tak já sám jsem studoval v Římě a beru odkaz svatého Františka z Asizi, kde je důležité prostě eh, opravdu najít rovnováhu mezi životem na této planetě a mezi užitkem, který z něho máme. A to, co říkala Evropská komise skrze svého zástupce, že se snaží v zemědělských dotacích, aby byly ekologičtější. Já prostě po těch zemědělcích jezdím a jenom vám můžu říct, že zatím vidím, jak eh, papír eh, z neekologické dotace se mění na papír ekologické dotace, eh, vyplní se tam čtyři papíry navíc a to je všechno, jak jsou dneska ty dotace administrovány, ale nic reálného se nezměnilo. My bychom jsme opravdu potřebovali komplexní pohled. Já jsem byl tady u toho, když jsme kritizovali greening, když to byl jeden velký tunel do evropských dotací a víte, jaký byl výsledek? Nula. Výsledek nebyl žádný. Bylo to jenom přilepšení zemědělcům a já si myslím, že bychom měli být ambicioznější. Ono je super, že Evropská rada zvýší celkové výdaje víceletého finančního rámce na 30 na projekty v oblasti klimatu. Ale když my nejsme schopní ani 20% podle této zprávy vlastně splnit, tak dát si vysoké cíle. Já jsem velmi pozorně vlastně eh, poslouchal projev eh, Uršuly von der Leyen, kde zvyšuje ambicioznost Evropské unie. A tleskal jsem tomu. Já bych to chtěl taky. Ale musíme zůstat v oblasti logiky fyziky a praktičnosti. A pokud vlastně i výdaje v rámci eh, víceletého finančního rámce a nástroje Next Generation EU budou v souladu s cílem Unie v oblasti klimatu do roku 2030, pařížskou dohodou a klimatickou neutralitou do roku 2050, tak budu rád Navzdory koronavirové krizi zvýšila komise podíl výdajů na dosažení cílů ochrany klimatu z 20% na období 20, 2014-2020 eh, eh, na 30% v období 21 až 27. Potvrzuje to prioritu z hlediska finančního hlediska. Ale samozřejmě nás to staví do otázek, jakým způsobem to bude potom prokazováno. Jaký jsou ty parametry, které vlastně mm, budou zohledňovat, že došlo k opravdu k nějakému výraznému, výraznému pokro, pokroku, pokroku. Přeskum se věnuje zvláštní pozornosti v oblasti zemědělství, soudržnosti, výzkumu. Jsou tam oblasti s nejvyšším potenciálem přispívat k ambicioznímu závazku. Do budoucna je potřeba vyřešit především tyto výzvy revidovat metodiku Komise pro sledování výdejů na ochranu klimatu, důsledně uplatňovat metodiky na, eh, ve všech oblastech politiky. A po třetí, neméně důležitý, je kompenzovat výdaje, které mohou urychlit změnu klimatu. A tam potřebujeme přesvědčivý čísla. Skutečnost nasvědčuje tomu, že spolehlivě zvýšit výdaje související s klimatem na 25 rozpočtu Evropské unie bude na základě současných návrhů komise, komise obtížné, ne-li nereálné. Připomínám, že výsledky tohoto přeskumu jsou založeny na předpokladu, že 25 výdajů je použito k dosažení cílů ochrany klimatu. Jak jsem zmínil na začátku, mimořádné zasedání Evropské rady zvýšilo poměr výdajů na 30 a to cíleně vyvolává otázku, kterou si, eh, proč si komise vždy stanoví nové a ještě ambiciozní eh, cíle, když podle Evropského účetního dvora jen stěží může dosáhnout starých cílů. Závěrem bych, dámy a pánové, řekl, že můj přístup eh, vlastně k řadě věcem je ekologický. Ale prohlásil by jsem se před váma jako ekologického realistu. Ano, pojďme změnit věci, které se změnit dají, ale nedávejme si cíle, které pak zůstanou pouze na papíru a stanou se důvodem výsměchu eh, všech eh, lidí, kteří nesnáší Evropskou unii, a důvodem k tomu, aby ukazovali, že Evropská unie opravdu neumí dodržet to, co si stanovila. Přeju vám hezký den a veselou mysl. Herzlichen Dank, lieber Thomas. Der nächste Redner wäre Sandro. Eh, děkuji eh, Sandro Ronej za SAD. Děkuji vám. Vážení eh, kolegové, je celé klíčové, abychom měli transparentní, eh, důvěryhodnou a důslednou eh, metodu, abychom mohli posoudit dopad výdajů, otázky životního prostředí a ochrany klimatu. Bez tohoto všeho všechny tyto politické debaty, které máme, jsou němé. Musíme si udělat celkový obrázek o naší práci v tomto výboru. A pokud eh, chceme, aby eh, se odrazila naše úsilí, musíme mít eh, jasné, jasná měřítka a pokud chceme dosáhnout těch efektů, které si přejeme, a to tež platí pro investice, tak v oblasti zemědělství, výzkumu, soudržnosti, inovace nebo jakékoliv jiné politiky. A potom, co si toto definujeme, tak musíme konstantně měřit, monitorovat a hodnotit tyto cíle. Tento přeskum je dobrým startovacím bodem, e, protože zde se poučujeme z minulosti a poučujeme se z minulých metod. Já bych chtěl Eh, říci našim eh, kolegům. Eh, tady máme nejlepší výbor, který je schopen posoudit dopad a vývoj v jednotlivých zemích. A chtěl bych říci, že největší výzva, které čelíme během tohoto období, je boj proti klimatické změně. Dovolte mi, abych eh, zmínil několik eh, posledních případů. Evropský parlament eh, prohlásil v listopadu klimatický nouzový stav v roce 2019. Evropská komise přišla se zelenou dohodou, která si dala za cíl klimatickou neutralitu do roku 2050. Jakožto součástí toho Evropský parlament si přeje stanovit 55% cíl pro eh, snížení emisí v členských státech CO2 do roku 2030. Také chceme eh, posílit ochranu lesů, eh, protože lesy napomáhají snížení emisí uhlíku a zlepšují zmírnit dopadu klimatické změny. Evropský parlament prokázal, že je silným a ambiciozním partnerem, pokud o tuto otázku. Krize COVID-19. V této souvislosti komise přišla s revidovaným víceletým finančním rámcem a e, přišla s fondem obnovy, e, který činí přes 700 e, miliard eur. Já jsem eh, přesvědčen, že toto cíle můžeme dosáhnout společně a doufám, že fondy a programy, které jsou proto zásadní, eh, takže budou eh, moci být tedy odpovídajícím způsobem financovány. Děkuji. Děkuji, pane Ronaji. Martin Hojsík eh, za Envy. Eh, děkuji vám za to, eh, že jste představili problém, který se týká výdajů a že se soustředíme na otázku klimatu. Jsem ráda, že oba výbory mohou spojit síly. Děkuji vám za provedení této studie. A zde se ukazuje jasně, že tady máme prostor pro zlepšení. Jedná se otázku boje proti změnám klimatu. Je důležité, aby ty uh, politiky byly soudružné. Na jedné straně my vlastně vydáváme peníze na něco a potom zase na něco, co je opak. Vzhledem tomu, že jsem byl jedním ze stínových zpravodajů pro taxonomy, tak by jsem se chtěl uh, zeptat paní Elvinger na následující. Myslíte si, že ten eh, systém, který máme, pokud jde o zelené investice a pokud jde o přizpůsobení se klimatickým změnám a s tím související nařízení pro taxonomy, myslíte si, že by to mohlo nahradit ty skutečné markry? A vzhledem eh, k vašemu dalšímu posouzení, pokud jde o eh, biorozmanitost, a farmářskou půdu a s tím související výdaje, tak pokud by se opravily slabiny kalkulace, tak pokud jde o ten cíl pro biorozmanitost, myslíte si, že by to eh, pomohlo té, té sumě 20 miliard ročně, což je jedním eh, ze závazků eh, v té biorozmanitosti, nebo si myslíte, že stačí nemít cíle? Děkuji a nyní Bas Aikut. Já mám problém e, s rouškou. E, děkuji za Envy a Kont. Jsem velmi rád, že zde mohu být. Děkuji vám. Já bych e, mohl souhlasit s několika z našich kolegů, že důvěry hodnost EU je velmi důležitá, proto je potřeba skládat účty ale eh, během toho, co jsem si vás eh, poslouchal, eh, tak jsem pochopil, že ta čísla by neměla být příliš vysoká, aby to nebyla taková výzva. Já si myslím ale, že by to mělo být naopak. Nejedná se o to, že to není možné. Jedná se o to, zdali jsme důvěryhodní a zdali jsme konzistentní v našich ostatních politikách. Nejedná se o to, že to možné není, ale jde o to, že v současné době nepyspu, nepostupujeme celistvě v našich politikách. A v této situaci 20% by bylo komplikované, i 30% by bylo komplikované. A to souvisí s tím, co přednesl uh, účetní dvůr. Mám několik dotazů pro paní Elvinger. Eh, děkuji vám za zprávu, souhlasím s kolegy, že je to velmi dobrá zpráva. Tato zpráva ale přichází také s několika doporučeními, především jak by se měly zlepšit ty skutečné eh, markry, eh, třeba těch 0,40%, 100%. Proč bychom nemohli mít nějaký spolehlivější přístup. Do posud eh, eh, komise zatím úplně dobře eh, nereagovala na zprávy účetního dvora a do posud komise řekla, no my s tím tak úplně nesouhlasíme. A pan Owen eh, to řekl zdvořilej, zdvořilej a já mu za to děkuji, ale já jsem nenabil domů, že by komise chtěla změnit nějak drasticky svůj přístup. Měl bych tedy dotaz pro paní Elvinger z Evropského účetního dvora. Co si myslíte o dosavadní reakci komise k těmto zprávám? A zali si myslíte, že skutečně komise má v úmyslu změnit svůj přístup? A Eh, potom mám eh, dotaz jako pan Hojsík eh, k té taxonomii. Co si myslíte o tom, že bychom přešli od skutečných markerů ke taxonomii? Komise o tom uvažuje, ale ty dokumenty jsou zatím dosti opatrné. A zpět k panu Owenovi. Eh, chtěl bych si vyslechnout podrobněji, co si myslí o doporučení Evropského účetního dvora, eh, především pokud jde o otázce SZP a o odpovědnosti s tím související, které je stále důležitější. A EUD eh, přichází s několika doporučeními, tak bych chtěl vědět, jak se na to komisi dívá. A my zatím jsme uprostřed vyjednávání o SZP a my víme, že ta otázka eh, podmíněnosti by mohla být značně oslabená. Jak se k tomu postaví komise? Protože čím se více oslabuje podmíněnost, tak tím bude obtížnější dosáhnout těch vyšších procent, jak to chce komise. Potom ty ekoschémata se počítají stoprocentně a to také skritizoval EUD. Tak bych také chtěl vědět, co si o tom myslí pan Owen z komise. A e, potom tady máme otázku RF. E, my jsme si e, vyslechli, kdy paní von der Leyen řekla, že RF by mělo být zelenější a to je otázka důvěryhodnosti a myslím si, že by bylo odsouzení hodné, kdybychom za pět let dostali zprávu od, od EUD a tam by se řeklo, že to ozelenění v ARF nebylo v pořádku. Takže co s tím udělá komise, eh, tak abychom zabránili eh, další zprávě za pět let. A prosím vás, neříkejte nám, že použijete opět ty skutečné markry. Děkuji, Basy. Eh, Pascal Duran za Renew. Děkuji. Eh, děkuji, paní předsedající. Já si mohu dovolit být stručný, protože už mi předřečníci řekli hodně věcí, eh, které jsem chtěl vyjádřit. Ale musím říct, že si myslíme, že není eh, správné, abychom žádali EUD, aby se vyjádřili ke komisi. Já si myslím, že už to tam je v té zprávě. A nyní se obracím na komisi. E, pokud jde o, o ten, to samotné účetnictví, ten pohled na věc, tak se nikdy nedosáhlo žádné změny. Pokud e, si stanovíme ty reálné cíle, dobře, můžeme změnit metodiku. Dobře, tak když třeba máte horečku, Eh, tak ta horečka eh, potom vypadá jinak eh, podle toho, jaký teploměr používáte. Proč to říkám? Protože krize mění situaci. Proč je potřeba měnit směřování našich investic? No proč? Protože ta objektivní realita, klimatická změna, ztráta biorozmanitosti, to se stále zintenzivňuje a víme, jakou úlohu zde sehrává zemědělství, ať už pozitivně či ne. Eh, samozřejmě eh, je tady i negativní dopad zemědělství. Já bych se chtěl obrátit na komisi ale nechci tady nějak polemizovat, protože tady hovoříme o budoucnosti lidstva a o budoucnosti Evropské unie a také o budoucnosti našeho eh, odvětví, tedy zemědělství a chovu skota, skotu. Musíme být pragmatičtí. První dotaz pro komisi. Když si komise eh, přečte tuto, nebo přečetla tuto zprávu od EUD, tak by se tady mělo zohlednit to, že ty indikátory nejsou dostatečně přesné. 0%, 40%, 100%. To není ukazatel, který by byl udržitelný. A co mě znepokojuje, že vhodným způsobem nejsme schopni zohlednit ty sekundární dopady, ty externality. E, třeba ta půda, která leží ladem a která se začne používat. A to je 100%, to je tedy v tom účetnictví, to je to financování těch e, ekologických opatření. A začne se to používat, ale na co ta půda? E, protože pokud to bude pro pastviny, Eh, pro skot, pro extenzivní chov skotu, no tak to není v souladu s hlavním cílem eh, zelené dohody. Já bych se chtěl zeptat komise, do jaké míry a myslím si, že to, co řekla komise, bych ještě chtěl říct, že to bylo příliš obecné, to, co řekl zástupce komise. Co chce udělat komise pro to, aby se vzali v potaz komentáře Evropského účetního dvora? a jak eh, zohledníte negativní dopady a jakým způsobem to budete sledovat. Nemůžeme usnout na vavřínech a nemůžeme se poplácávat po rameni. Ne, to ne. Pokud tak budeme pokračovat, tak to dobré nebude. Mick Wallace, Zague. Um, Děkuji. Já bych souhlasil s tím, co říkal Bas a Martin. Já si myslím, že ta metodika markru úplně neslouží svému účelu. A i když zaznělo opakovaně varování ze strany účetního dvora, že komise nadhodnocuje výdaje za klima, tak SZP po roce 2020, tak jak ho navrhuje eh, komise, eh, a to navýšení základní podpory příjmu, a ještě ty zlepšené podmíněnosti, e, to všechno se roz, rozmělňuje. Star, stále dál, zejména pravicovými e, v, vlivy, které jsou proti SZP. A pokud e, se to bude ubírat tímto směrem, tak je to znepokojivé. Pokud zemědělec se nedrží gajek, což se stává, tak se, protože v tom není žádné, žádné řízení, tak dostane možná nějaký varovací dopis, možná nějakou pokutu ve výši procenta, možná, ale je tady prostě prostor ke zlepšení a mělo by to být odolnější celé, mělo by to být méně zranitelné. Takže já si kladu otázku, zda taxonomie pro udržitelné finance by byla už, um, udržitelnější nebo užitečnější. Uh, musíme, určitě to bude lepší než ty stávající markry. Co si o to myslíte? Děkuji. Paskale, prosím. Děkuji. Děkuji, že jste mě zařadila na seznam. Tak v první řadě ke komisi. Zatím tato otázka nebyla úplně z politického hlediska sledovaná byla vždycky technická, dalo se to řešit za zavřenými dveřmi a nikoho nezajímaly skutečné markery těch 40% a tak dále. Ale teď už se to změnilo, si myslím. A teď už si nemůžeme říkat, že ta současná doba je taková, že se budou řešit věci v zavřených místnostech a potom vyjde nějaká metodika, kterou budou všichni kritizovat, ale vy na ní budete trvat. Musí se to změnit. Já chápu, že to není jednoduché. A pokud jde o kolegy, my podporujeme taxo, taxonomii, to jistě, ale zatím nemáme všechny v přenesené pravomoci, takže eh, pokud se můžu vsadit, že se stane jedna věc, já nevím, co se stane na konci, ale eh, to je, že to bude prostě složité, než se dobereme žádoucího výsledku. Pokud chceme mít zelenou taxonomii, čistě zelenou, což často slýchám, tak je to objektivně nemožné dobrat se 30% za celý finanční rámec a balíček obnovy, na tož pak 37%. Takže já chápu, že to je dilema, ve kterém se komise nachází, soucítím, ale není možné uh, eh, zúžovat rozsah. A když slyším, že generální tajemník říká, tak to možná trochu poupravíme ty markry a potom budeme pokračovat tímto stylem, tak to nemůže myslet vážně jednoduše. A riziko je takové, že za radu i za parlament skončíme s nějakým nařízením do konce letošního roku, které kterým se budeme muset řídit. A když tam uděláme špatná rozhodnutí hned na začátku, tak budeme mít dvojí měřítko. Na jedné straně máme nějaké pokyny, na druhé straně máme nařízení. Takže chtěla by to opustit ty markry. Neříkám, že to je jednoduché. Neříkám, že všechny volby, které k tomu vedou, jsou zjevné, ale ty markry bychom měli opustit. A to ze všech těch eh, důvodů, které jmenoval účetní dvůr a ze všech důvodů, které uslyšíme v další prezentaci, která nás čeká. Je to zcela jasné. Takže moje jediná otázka se týká vlastně dvě věci. Uh, za prvé, máme tu nařízení taxonomie a tam máme ten princip do not harm, nepůsobit škodu. To je jasné, tento princip, ten je průzračný, takže pojďme se ho držet, pojďme ho využívat. A bude to odrážet to, co říkal Pascal Durand o těch negativních dopadech některých praktik, ale i, nejenom těch pozitivních, ale i negativních. To je první krok správným směrem. A druhá věc, otázka. Hovořil jste o tom, co ráda uvedla o sladění v červenci, sladění celého balíčku s pařížskou dohodou. Některé členské státy, jako Francie, se snaží přesně toto provést ve svém vlastním vnitrostátním rozpočtu. Finance, které byly uvolněné minulý týden, jedna z největších eh, analýz eh, rozpočtu, kde se srovnává, srovnávají jejich výdaje eh, s klimatickými cíly, rozpočtem na uhlík a tak dále. Takže to je něco, co bych vám možná doporučil se na to podívat a inspirovat se tím. Protože struktura vnitrostátního rozpočtu v tomto případě je nejmenším tak komplikovaná jako evropský rozpočet a možná, že ještě více. Takže pokud to zvládne jeden členský stát, tak by to komise měla dokázat taky. Děkujeme. Jutta Faulosis, prosím. Thank you very much. Děkuji, že mi umožníte velice krátkou otázku. Děkuji také za prezentace, které byly velice zajímavé. Pan Owen, pokud jsem to správně pochopila, vy jste říkal, že nejste přesvědčený o tom, že je nezbytné dělat odpočty u, pro, u projektů, které ničí klima. Protože vlastně nic úplně neničí životní pro, prostředí nebo klima, protože je vždycky děláte zhodnocení dopadu. Ale mě by zajímalo po těch otázkách, které už jsme zaslali paní Simpson k eh, procentům PCI společného zájmu v energetickém sektoru, tak komise nám odpověděla, že nemáme konkrétní kritéria udržitelnosti u těchto projektů. Takže mě by zajímalo, jak může zhodnocení dopadu zhodnotit jakýkoliv dopad na životní prostředí, zase ničí životní prostředí, pokud žádná kritéria neexistují. Děkuji za stručnou odpověď na tuto otázku. Děkuji. A nyní bych pronesla závěrečná slova Eh, když jsem byla zpravodajkou pro rozpočet, tak musím říci, že je někdy eh, komplikované eh, vyjednat, co je zelené a co není zelené, protože potom to, co tam je a je jako zelené, tak ve skutečnosti zelené není. Těžko mm, se to vyznačuje a komise řekla, že tuto metodu změní. To je metoda z roku 2013-14, tenkrát to bylo nejmodernější metoda, která existovala, ale nyní je rok 2020 a těžko se zdůvodňuje, e, když vědecké projekty, které jsou e, jasně orientovány na životní prostředí a dostanou nulu, a potom eh, projekty, které jasně eh, ohrožují životní prostředí, eh, tak dostanou 40%, takže se dostáváme do takové absurdní situace a my v rozpočtu musíme tedy bojovat o těch 20%. A jde tady o to, že se něco neubírá správným směrem. Proto bych se chtěla zeptat komise, Eh, jak to vypadá s přepracováním této metody, protože ta metoda neodpovídá dnes současné situaci. A eh, to je tedy eh, něco, co je potřeba zreformovat, tedy mm, systém výpočtu v rozpočtu. Je potřeba se tedy mm, orientovat na ten reálný svět a ta metoda není eh, dobrá. Proto bych chtěl vědět, eh, eh, jestli plánujete práci s generálním ředitelstvím pro rozpočet. Jetzt muss ich natürlich das nächste Wort erteilen. Dobře, takže já musím nyní dát uh, slovo. Uh, Joel Elvinger, vy máte slovo, prosím. Eh, prosím, eh, zareagujte nebo přispějte k těm příspěvkům, které jsme si vyslechli. A vy jste eh, vlastně nyní taková ta mm, zlá dívka, to je ta vaše role, ale prosím, Joel Elvinger, máte slovo. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, já to zkusím stručně. Dostala jsem otázku k taxonomii a souvisejícímu auditu a tady jsem chtěla jenom vysvětlit, že taxonomii jsme ve zhodnocení nepokryli, protože probíhá audit, který bude zveřejněn brzy. A zatím nebyl dokončen a proto jsme se to, tím vůbec nezabývali v této zprávě. Nechci se do toho příliš zabíhat, protože ten audit, jak jsem říkala, stále probíhá. Ale eh, od kolegů auditorů si o tom ještě vyslechnete velice brzy k tomuto tématu. Pokud jde o ty cíle, ano, potřebujeme je, protože potřebujeme něco kvantifikovatelného. Cíle jsou způsob, jak měřit pokrok a proto je potřebujeme. A komise by měla možná opustit ty, ten, ty kritéria z RIA. To si myslím, že ano, ty markry se kritizují v našem zhodnocení a právě proto bychom je měli možná opustit. Je to jeden z důvodů. Měli bychom zlepšit současný systém. Protože není průzračný, vždycky, vždycky je tam riziko nadhodnocení. Další věc, další otázka, reakce komise, když se nad ní zamýšlím, zda dojde k nějakým zlepšením. Ano, došlo k jakýmsi zlepšením, ale komise v návrzích po roce 2020 ve srovnání se systémem 2014 eh, až 2020 eh, ano, něco zlepšila, ale stále je ještě co dalšího zlepšovat, to říkáme i ve svém zhodnocení. Jako příklad eh, zlepšení v novém návrhu po roce 2020 můžu uvést změna hodnocení příspěvku eh, v oblastech s přirozenými omezeními v SZP, to jsou ty oblasti ANC. Nevím, zda jsem zodpověděla všechno, ale myslím si, budete muset ještě pokračovat v práci, se zdá. Je to něco, co je prostě třeba dělat. A teď, pan Owen, máte ještě před sebou výzvu, abyste uspokojil všechny politické frakce a vyřešil všechny problémy, Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za všechny připomínky i otázky. Já myslím, že dokážu souhlasit s účetním dvorem, můžu také zareagovat tak obecně. Vždy je co zlepšovat, ano. děláme zlepšení po malých kručcích, aby věci byly lepší a lepší. Jak říkal dvůr, tak nějaká zlepšení už konec konců přišla na další období do roku 2027 ve srovnání s tím předchozím nebo stávajícím, takže o tom nelze pochybovat. Ale ano, je co zlepšovat, vždy je co zlepšovat ale stále nám musí zbýt něco, co je praktické, jednoduché, aplikovatelné, transparentní pro projektového manažera, který stojí někde na poli, prší, možná i sněží eh, a musí se rozmyslet, co tedy bude dělat a jaký má před sebou vlastně projekt. Takže je spousta věcí, které ještě můžeme pro něj udělat. Nelze pochybovat také o tom, že těch 30% jako cíl, který chce Evropská rada, nám ještě zkomplikuje život. Těch 20%, eh, se kterými jsme začali, eh, to je změna od 14% 2014, potom 20, v roce 2020, teď máme 30%, na, kterých se, na které se navýšilo. Nad tím se musíme pečlivě zamyslet, aby všechny naše pokyny byly transparentní a brali v potaz všechny otázky. Několik z vás hovořilo o taxonomii, o nařízení o taxonomii které často, nebo každý z nás si tak nějak prožil, jaká práce zatím stála, je to velké dílo. Vzpomeňme si, že na začátku to byl pokyn v podstatě pro, pro soukromé investice pro bankéře, pro správce kapitálu, kteří měli čas a zdroje na to, aby si mohli všechno hezky rozmyslet, do jakých ekonomických sektorů nebo které z těch sektorů započítají do adaptace nebo mitigace klimatických změn. Je to velký krok, když se přesouváme z této oblasti do účtování ve veřejném sektoru. Vím, že francouzi jsou skutečně dobrým příkladem. Eh, je to jeden z vedoucích členů Evropské unie. Eh, nikdo další nemá tak dobrý systém na rozpočet v oblasti klimatu nebo na účtování. Někdo z vás asi nesouhlasí, ale eh, je to aspekt, který mý kolegové v DG ECFIN skutečně zkoumají a zamýšlí se nad tím, jak to promítnout do rozpočtu. Od markeru Zria přejít někam dál. Vy říkáte, že bychom je měli zcela opustit. To by byla velká výzva. Je to něco, o co se snažíme už několik let, eh, ještě to pár let poběží. Je to jednoduše využitelné a je to pragmatické. Ale víme, že komise se rozhodla eh, zamyslet nad aplikací taxonomie pro veřejný rozpočet. To je součástí nové dohody, nové zelené dohody, to se už tedy odehrává, ale Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než to bude připravené k aplikaci na veškeré oblasti práce, které děláme ve VFR, což je investiční rozpočet z větší části. A potom se musíme zamyslet nad tím, jak se to bude aplikovat v, český, v členských státech. Členské státy mají rozpočty mm, pro spoustu věcí, nejenom investice, je to také sociál, systém sociálního zabezpečení, školství a tak dále a tak dále, takže to je ještě složitější. RF. My jsme, myslím, minulý týden jako komise vydali první pracovní dokument z pokyny, jak se to může aplikovat a využívat. Máme tam něco k tomu, jak těch 37% jako cíl na mainstreaming, jak ho dosáhnout v rámci tohoto programu, takže přemýšlíme právě v těchto intencích a při, přijdeme ještě s dalšími pokyny v dalších týdnech ten do no harm ne, nepřinášet škody nebo ne, alespoň ne žádné zásadní škody. Uvést to v praxi, to je náročné. Je to něco, nad čím se zamýšlíme, musíme to ještě rozmyslet pro RRF, protože to je součástí programu a také se, to, také se tím vracíme k závěrům rady. Jak to tedy koncipovat, jak se k tomu postavit. Je to komplikované, je to, je to složité, o tom není pochyb. Naše nejlepší mozky se nad tím zamýšlí, abychom přišli s tím, jak se v této oblasti zařídit. Dále. SZP to je něco, co je vždy na mysli soudního dvora, ať už ve zhodnoceních nebo ve zprávách. V tom současném zhodnocení nebyly žádná doporučení, samozřejmě pokud jde o výdaje za zemědělskou politiku, ale o některé oblasti se to tak otírá, lehce se zmiňuje. Například GAEK, ty, to, je něco, to je myšlenka, která jde správným směrem, pokud jde o ukládání podmíněnosti při výdajích. A nové podmíněnosti, které už jsem zmiňoval, pokud jde o využívání pesticidů a využívání vody, to tam také patří. Jsou to všechny aspekty, které do sebe zapadají. Uvidíme, jak bude vypadat spolurozhodovací proces, nebo co z něj vypadne ve výsledku, ale výdaje za zemědělství eh, v současné době máme téměř uzavřené a až si budeme moct projít eh, plány členských států, tak to vezmeme velice vážně, abychom měli pokryty ty důležité aspekty. Zevrubně. Závěrečná věc eh, k tomu eh, té otázce PCI, projekty ve společném zájmu. Já nejsem specialista na tuto oblast, ale máme ty negativní eh, externality, které nejsou pokryté, to tady někdo zmiňoval. Je tam řada pojistek zabudovaných do toho systému od zhodnocení dopadu, od zhodnocení dopadů na životní prostředí, které provádí členské státy. Ale máme tedy nějaký systém, jak sledovat eh, výdaje už eh, zakotvené v nařízeních a máme také climate proofing, to je součástí financování ze fondů soudržnosti a Invest EU. My se snažíme, aby nedocházelo k výdajům, které by šly proti dlouhodobým cílům klimatické neutrality a také, aby výdaje podporovaly ambiciozní cíl alespoň 55% snížení do roku 2030 eh, skleníkových plynů. Takže to je něco, s čím se ve své práci už zabýváme. Děkuji. Philip Owen, um, I will have to do... Si myslím, že máme před sebou spoustu práce v dalších měsících. Včera jsem v médiích viděla nějaký takový seznam pr- přání členských států od laptopu po nějaké pouliční projekty, nová akvária pro turisty. To je všechno velice zajímavé. Mě zajímá, jak, se, jak, jak to všechno optimalizujete v kontextu nové zelené dohody. Já jsem si včera přečetla něco, z čeho jsem měla takový pocit, že eh, všechna ta přání by, nám, by se nám mohla ještě zkomplikovat při realizaci, řekněme. Takže myslím si, že budeme muset si zlepšit svoji strategii Komisi si možná ještě musí rozmyslet, jak přistupovat k rozpočtu, protože potřebujeme k tomu přistupovat co nejvíce optimalizovaným způsobem, zejména s přihlédnutím k novém zelené dohodě. Ale ano, čeká nás řada různých debat v příštích měsících a týdnech. Teď bych dala slovo Paskalovi, protože já odcházím a vy se podíváte na studii o dokumentaci začlenování změny klimatu do rozpočtu EU. Paskele, děkuji vám, teď jste pan předseda. Děkuji, takže přecházíme, děkuji Monice za toto společné zasedání, což je velice důležitá událost. Já si myslím, že samozřejmě nejsme na konci své cesty, ale už jsme vykročili správným směrem. Tak, teď se přesouváme ke studii o dokumentaci začlenování změny klimatu do rozpočtu EU, což je v podstatě stejné téma. Máme tady IIP, který se zabývá environmentální politikou a čeká nás prezentace od pana Martina Nezbyta. Martine, jste tu s námi, prosím? Ano, slyšíme se? Prosím, máte slovo. Výborně. Tu prezentaci asi máte před sebou, se domnívám chápu to tak, že jste si ji rozesílili i předem, měli jste ji k dispozici, takže já jsem rád, že mám příležitost tu studii, kterou jsme provedli pro rozpočtový výbor, Vím, že je tady spoustu společných bodů e, mezi našimi zjištěními a zjištěními účetního dvora. Já vím, že vy také, pane předsedo, e, jste říkal, že některé ty eh, problémy můžou být poněkud nudné. Já se tedy pokusím být co nejzábavnější a nejstručnější, abych se dostal k hlavním bodům naší zprávy. Na první průsvědce máme nástěn přehled jednotlivých témat. Já nejprve budu hovořit o cílech, harmonogramu, hlavních zjištěních, o souvislosti se stávajícím víceletým finančním rámcem a tím následujícím a také budu hovořit o tom, jaké navrhované změny přinášíme. Chci také hovořit o dopadech na stávající situaci a dopadech nedávného vývoje. Pokud jde o cíle a harmonogram, tak eh, zprávu zadal sekretariát Evropského parlamentu, tak aby se vyhodnotily stávající metodiky, aby se vyhodnotil stávající stav z hlediska následujícího výsledného finančního rámce a z hlediska toho 25% cíle. Dále bylo zadáním navrhnout příslušná zlepšení. Pokud jde o harmonogram, tak eh, ten byl prosinec až březen s tím, že původně byla tato zpráva zpracována na začátku března, nebere tedy tolik v potaz dopady koronakrize a návrhy komise v souvislosti s tímto dopadem. Já bych bývala radši, aby se to zde objevilo a nabídnu podrobnější informace později. Co se týče hlavních zjištění, stávající víceletý finanční rámec, rámec. Paní Elvinger již pohovořila o tom, že metodika neřeší a nesleduje výdaje na klima jako takové, to znamená výdaje, jejichž primárním cílem jsou klimatické cíle. Můžeme zde hovořit o ekonomickém rozvoji, o podpoře příjmu v zemědělství, což je jiný přístup než přístup OECD, který rovnou řeší cíle jednotlivých výdajů, spíše než že by se hovořilo o tom, jestli výdaj se nějakým způsobem zaslouží o e, zlepšení klimatických cílů. V oblasti biodiverzity je zde dána paralela přístupu OECD. Pak je zde mm, nedostatek zastřešujícího mechanismu na splnění cíle 20 Navrhují se zde jiné sledovací mechanismy, které by byly ambicioznější. Ten francouzský systém již byl uveden a dá se z něho vytěžit celá řada mm, zajímavých informací. Nakonec francouzský systém slouží jako příloha této zprávy. Hlavní zjištění, hlavní mm, aspekty zasluhující se o 20% cíl jsou společná zemědělská politika a výdaje na soudržnost. Přístup Evropského zemědělského garančního fondu ten pracuje s předpokladem, že jsou zde tři základní požadavky takzvaného greeningu, kdy zde máme 100%, to jsou stále pastviny, 40% oblasti ekologického zájmu a 0% to je rozlišení plodin s tím, že se předpokládá, že pětina zbývající části, ta se zasluhuje takzvaně průměrně 40 Eh, Evropský účetní dvůr v roce 2016 podrobil tento, toto rozdělení kritice s tím, že přístup EAFRD eh, e se opírá zase o jiné oblasti 100% eh, a 40%. Výdaje podle programu soudržnosti. Zde se hovoří o hlavních eh, oblastech působnosti. Máme zde marker 100%, to jsou oblasti jako samozřejmě obnovitelné zdroje energii, energetická účinnost, sledování oběhu, pak 40% to je oblast železnic a tak dále. A pak zde máme celou řadu různých dalších fondů, já bych v to, této souvislosti upozornil na Evropský námořní a rybolovný fond, kde je stoprocentní ukončení rybolovu. To je jedno z opatření a související platby. Myslíme si, že tento systém je v rozvinutých zemích asi nejpokročilejší už bylo upozorněno na to, že tento systém skýtá výhodu nízké administrativní zátěže, zároveň je možné zachytit ještě další vedlejší výhody které se objeví průběžně, ale jsou zde zároveň i slabé, jako je třeba aproximace, o kterou se to opírá spíše než o detailní a přísně sledované vyhodnocování. Pak je zde oblast, jako je společná zemědělská politika EMFF, které jsou příliš štědré. Zároveň není třeba, aby zde byly stanoveny pevné cíle a dosažení těchto cílů. Pak se řešilo, že se zde neřeší riziko negativního dopadu na klima či biodiverzitu a související výdaje. Další chyba. Nerozlišuje se zde mitigace a adaptace v případě mm, výdajů, které se nějak zasluhují o dopad na klima je tedy náročné to vzájemně provázat a zároveň politický proces není provázán s tímto opatřením. Biodiverzita. Zde se opíráme o přístup na základě skutečného trhu. Je zde jasné, že, že máme rozdělené cíle 100%, 40%, ale neřeší se zde skutečné dopady v praxi. Podobný přístup z hlediska podrobnosti jako usledování klimatu. To znamená intervenční oblasti jako RDF, CF a široké vyhodnocení společné zemědělské politiky. Není dán specifický cíl, který by odpovídal 20%. Je méně programů, které by řešily otázku takzvaného příspěvku k oblasti klimatu. Hlavní zjištění k následujícímu víceletému finančnímu rámci. Komise navrhuje zachovat stávající přístup. Dvě zlepšení jsou ta, že jednak by se zde objevil přístup ex ante k tomu, jak dosáhnout celkových cílů. V tuto chvíli je to cíl 25%. Pak eh, přístup eh, spočívající v tom, že podobné projekty by se řešily podobným způsobem. Některé změny se týkají markerů 100% a 40%. V případě některých fondů a některých intervenčních oblastí, zvláště třeba v oblasti soudržnosti, se jedná o změnu na 100%. Někde bude přístup přísnější, jako je třeba u oblasti přírodních omezení, jako je EFRD, kde bude 40% a nikoli 100%. Já se obávám, že moje grafy nejsou tak hezké jako grafy, které předkládá účetní dvůr, ale chtěl jsem zde vyjádřit obecný dopad. Vlevo vidíte přímé platby jako podíl celkového výsledného finančního rámce. Uprostřed vidíte zeleně výdaje na klima, klimatické výdaje v případě, že by se tyto změny vyhodnocovaly stejně, jako se vyhodnocovaly za předchozího víceletého finančního rámce. A vpravo vidíte možný nárůst v případě, že by došlo k uplatnění nové metodiky. Komise k tomu rozpočtu předložila různé možnosti a hovořila o 40% odhadu u společné zemědělské politiky. To se ale opírá o 40% marker na základě základních eh, příjmů. 100% marker se uplatňuje u nového ekoschématu. My zde předpokládáme, že 20 objemu využijí členské státy na ekosystémy, což dohromady činí 52%. A jak jsme již zjistili, tak účetní dvůr považuje původní metodu za příliš štědrou. Zde se hovoří podrobněji o tom, co to všechno znamená. Zde buď vyhodnotíme, že zde je zásadní nárůst výdajů jak už někteří vyslovili, je zde určité riziko, že ta klimatická přísnost by v průběhu vyjednávání mohla být určitým způsobem zmírněna. Je to zároveň ale možnost konzervativnějšího přístupu, který by umožnil více prostředků pro jiné programy. Zde vidíme navrhovaný zkvalitněný systém. Členské státy se snažili o zlepšení systému sledování a já myslím, že jedna věc, která se změnila, je ta, že se zintenzivněla naléhavost tohoto tématu a politická důležitost toho tématu. V tuto chvíli je to jaksi středobodem programu komise a programu parlamentu, když to srovnáme s obdobím před sedmi lety. Myslím, že to si vyžádá nejen to, aby komise s tímto faktorem pracovala jako s faktorem účetnictví, ale zároveň, aby to považovala za předmět spolurozhodování ohledně klimatických výdajů. Já myslím, že musíme jasně rozlišovat mezi adaptací a mitigací, neboli zmírňováním a přizpůsobením se. Měli bychom zahrnout jenom ty programy, které eh, přesně a vyčíslitelně uvádějí cíle týkající se klimatu. Měli bychom zde posílit mechanismy, které by bojovaly proti negativnímu dopadu na klima. Nejsme si jistí, jestli ta metoda odečítání negativních výdajů v rámci celého klimatického oběhu bude dostatečně efektivní, protože zde bude riziko, že programoví a projektoví manažeři by se potom obávali popsat svůj projekt nebo program jako něco, co přispívá negativně ke klimatu. Myslím si, že bychom to měli provázat i s národními energetickými a klimatickými plány a jak už zaznělo, tímto směrem se postupuje. Co se týče biodiverzity, tak jsme zde nastínili několik variant, které jsou provázány s prioritizovanými rámci členských států a myslím, že by bylo rovněž dobré zpracovat si podrobné informace o výdajích na biodiverzitu, a to podle jednotlivých druhů, podle jednotlivých eh, stanovišť a podle jednotlivých cílů, tak, aby bylo možné výdaje upřesnit eh, podle potřeby na vynaložení takových výdajů. Tohle je takový, takové zamyšlení týkající se návrhů na 25% až 30% a na tu náročnost změny. S tím, že v tuto chvíli bychom mohli zvažovat i konzervativnější přístup k výdajům na společnou zemědělskou politiku. Je zde možnost určitého prodlení dohody o víceletém finančním rámci a tak z technického hlediska by mohlo být obtížnější, ještě obtížnější dosáhnout 30%. My máme za to, že kombinace konzervativnějšího přístupu u investičních výdajů a spuštění stávajícího rozpočtu by znamenalo, že ostatní projekty by musely své priority změnit, zvláště v oblasti sdíleného řízení, tak aby klimatické změny byly eh, důsledně dodržovány. Nyní k Next Generation EU. A k tomuto balíčku zde je nedostatek mechanismu nasledování a dosledování původních výdajů. To si myslím, že nakonec vede k riziku vykazování, které se opírá o nadhodnocení a mm, přístup, že přání je otcem myšlenky. Musíme se zdržet eh, přísného vyhodnocování a předsedkyně von der Leyenová říkala, že 37% musí jít na priority zelené dohody. A pokyny pro členské státy v rámci plánu obnovy a odolnosti. Žádají členské státy, aby se vyjádřili k tomu, jak budou tyto cíle naplňovat. Zde máme řadou priorit v tomto balíčku, které se objevují a které se objevily i v projevu předsedkyně komise. Je třeba však upřesnit v tuto chvíli, jakým způsobem budou členské státy tyto priority naplňovat. Komise předložila eh, legislativní návrh REF a zde je třeba vyhodnotit, zda plán každého členského státu se zasluhuje o přechod na zelenou ekonomiku. Je třeba rovněž také vyhodnotit, zda členskými státy navrhované postupy jsou dostatečně efektivní. Já se omlouvám, že jsem hovořil poměrně uspěchaně. Omlouvám se rovněž, jestli něco z toho bylo příliš technické a nudné, ale těším se na otázky, které na mě budete mít. Děkuji vám. Děkuji vám, je to velmi zajímavé, máte zde zajímavá čísla a já vím, že někteří z našich poslanců využijí vašich čísel v rámci stávajícího vyjednávání, zvláště pokud jde o společnou zemědělskou politiku. Já jsem zaznamenal, jak se Rika, například paní kolegyně, píše poznámky. Děkujeme tedy. A v tuto chvíli zahájím postup Catch the Eye a následovat bude vyjádření zástupců komise za DG Klima a DG pro rozpočet. Nyní prosím se můžete přihlásit spontánně a to jak v sále, tak i na dálku. A prosím, máte slovo. Martin Hojšík má slovo jako první. Sorry, uh, dear Mr. Nesbitt, please first of all let me thank you for the presentation. Uh, děkuji za tuto eh, prezentaci. Chtěl bych poděkovat panu Nezbytovi. Já už jsem viděl část ve výboru pro eh, rozpočet, eh, protože nyní hovoříme o tom, jak bude vypadat víceletý finanční rámec, fond obnovy a s tím související výdaje na klima. Jsem rád, že je tady klima i biorozmanitost, protože se musíme dívat na oba aspekty. A jsem také Eh, velmi rád, eh, že Tady máme tuto eh, studii a EUD. Když říkáte, že je to nejrozvinutější v rozvinutých zemích, já se ptám, je to ale rozvinuté dostatečně? Neměli bychom udělat víc? A co bych si od vás chtěl vyslechnout, je stejné jako u minulého řečníka. Jak se díváte na taxonomii? Dobře, to je velmi uh, dobrý nástroj, který se dívá na konkrétní aktivity, kdy delegované akty a to, co připravuje eh, DG Klima, eh, tedy co připravuje komise pro eh, zmírnění dopadu klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu, takže to by byl dobrý doplněk a dobrý pro implementaci. A nyní Petra Skokalis. Eh, děkuji, Paskale. Eh, děkuji za předchozí připomínky. Téměř před rokem jsme prohlásili eh, stav klimatické nouze, protože jsme dospěli k závěru, že to je největší hrozba pro naší konkurenci a proto máme zelenou dohodu. A máme tedy pokud se podíváme na fond pro příští generaci, pokud se podíváme na vlastní zdroje, tak aby naše eh, budoucnost byla odolná, my budeme muset zaplatit eh, za tento dluh. Eh, nyní přicházíme se zásadou zabránění škody, doufám v případě celého rozpočtu. My máme systém účetnictví, který se eh, zakládá na rozpočtových závazcích a nesoustředíme se na výsledcích ani na pařížské dohodě. Nemáme ani jednotlivý přístup, abychom eh, definovali dopad eh, změn klimatu napříč různými politikami. Je důležité, aby toto bylo přizpůsobeno rámci 21 až 27. Musí se použít taxonomie, e, odejít od e, <clears throat> otázky e, která není už moderní. Dobře, je důležité, aby se dobře vynakládaly peníze daňových poplatníků. Já nejsem Eh, přesvědčen, že bychom to tady nějak eh, lakovali na zeleno pouze. My budeme na tom trvat ve výboru pro rozpočet a já si myslím, že tato studie by měla ještě pokrýt eh, RF a Next Generation EU a víceletý finanční rámec. Této studii by se mělo pokračovat. Nejedná se o úmysly, ale jedná se o výsledky. A děkuji za toto tak důležité slyšení. Ulrike? Eh, děkuji, Paskale. Já bych chtěla poděkovat eh, za tuto studii. Já si myslím, že eh, je důležité, abychom mohli dobře použít EZT my jsme velmi ambiciozní, máme eh, model, který se orientuje na výsledky. Je důležité, aby tyto výsledky byly měřitelné. A eh, v rámci naší politické frakce ty ambice jsou vysoké. My chceme, abychom mohli eh, prokázat ty splněné cíle. Máme 19%, nyní v budoucnosti 15% pro ochranu přírody, to je to, co se tedy eh, vydá. Myslím si, že jsme eh, na dobré cestě, pokud je o naše výdaje a děkuji vám za tato čísla a za tyto údaje, se kterými se nám bude dobře pracovat. Děkuji. a někoho dalšího nevidím, že by se hlásil o slovo, tak eh, Bas. Eh, možná je to opakování té diskuze, kterou jsme měli předtím. Já děkuji panu eh, Nezbytovi za studii. Možná většina politických dotazů už tady padla. Tady se hovoří o takové komplikované věci. Prodloužit stávající SZP, nyní se zvýšila ambice, rada stanovila 30%, ale zároveň jsme se rozhodli, že prodloužíme SZP o dva roky a víme, že tam nejsou vysoké na výdaje na životní prostředí. Eh, takže mm, pokud tady máme ten sedmiletý rábec, pokud tady máme ty eh, dva roky, tak tím se to všechno zkomplikuje. Já bych tedy chtěl vědět, co uděláte pro to, abychom opravdu zajistili, že na konci těch sedmi let budeme pořád vynakládat 30% na životní prostředí. Takže nedělejme tady kouzla s čísly, ale skutečně něco dělejme. A já se chci zeptat, co generální ředitelství pro rozpočet v tomto smyslu udělat. A já mám také své dotazy pro Martina Nezbyta. Eh, vaše analýza, oblast působnosti je rozpočet, ale máte určitě eh, možnosti srovnání s jinými. Eh, v rámci Evropské unie, tedy mimo Evropskou unii, je něco, co by nás mohlo inspirovat, nějaké dobré postupy, protože vy tady navrhujete eh, změny, opravdu podstatné eh, změny, důvody pro podporu této změny, ale potom to musíme samozřejmě navrhnout a chceme být eh, odpovědní a nevstupovat na nějaká území, která potom nebudeme schopni zvládnout. Máte tedy eh, příklady nějakých eh, dobrých postupů? To by určitě bylo užitečné. Nic už dalšího nemáme, pokud je o dotazy, takže pan Nezbyt a potom komise. Okay, thank you very much, Ms. Děkuji. Děkuji všem členům za jejich otázky a připomínky. K tomu, co říkal pan Hojšík, respektive k jeho otázce, on se ptal, zda ten systém je dostatečně pokročilý a jestli můžeme dělat víc. Já si myslím, že ano, můžeme dělat víc, ale vyžaduje to podrobnou přípravu nového systému a to se těžko dělá eh, s nějakou radikální změnou v novém VFR hned od prvního dne. Ale jedna věc, kterou bych řekl, je, že protože tam jsou slabiny a jenom takové určité aproximace v té metodice, tak je důležité, aby komisaři i politici si dávali pozor na ta tvrzení, která o tom vynáší na veřejnost. Prohlášení, že plníme tolik a tolik procent výdajů v rozpočtu na klima, se často můžou setkat s nepochopením nebo se špatným pochopením. zároveň mi není jasné, co přesně čeká průměrný občan, jak přesně vypadá e, například, e, jaký kus přímých pladeb je podle něj ze SZP ideální. Pan Kokalis i pan Hajšík říkali, že bychom měli využívat taxonomii jakož, jakožto ideální přístup k, ke sledování výdajů. My jsme v našem institutu eh, to zkoumali, dívali jsme se na zprávu půdy a související výdaje a také na zemědělství. Já sám nejsem na to úplný odborník, ale jenom bych eh, zopakoval jednu věc, kterou už říkal pan Owen, což je, že to bylo navrženo jako mechanismus pro hodnocení výdajů v soukromém sektoru a ne ve veřejném. Do jisté míry ale máme taxonomii v tuto chvíli už zapracovanou v přístupu komise ke sledování eh, výdajů v oblasti klimatu. Když se podíváte na výdaje v kohezi, tak to, to se tomu také věnuje a hodnotí, zda některé projekty dělají dobrý mm, příspěvek ke klimatu či nikoli, což je tedy dobrý začátek. Potom máme tady ty marky 100 a 40 a 0 eh, podle zhodnocení. Ale řada komentářů bych řekl, eh, se ptala na to, zda ten relativně hrubý pří, přístup OECD eh, k tomu přístup, který jsme tady adoptovali, je správný. A já si myslím, že by se měly započítávat jenom výdaje, které skutečně prokazatelně týkají klimatické změny. To je tedy 0 nebo 100% a nic mezi tím. Když aplikujeme těch 40% na výdaje, které běžný občan by nepovažoval za výdaje na klima, tak to je, to je poměrně nebezpečné a problematické. Souhlasím s paní Mudel a s ostatními, že se musíme soustředit na cíle a soustředit se na to, aby se naplnily. Potom, pane předsedo, vaše otázka se týkala srovnání mezi přístupem komise a přístupem ostatními. Zda máme nějaké příklady dobré praxe. My jsme hledali inspiraci v dobré praxi. Asi vás potěší, že nejlepší praktiky, které jsme našli v jiných systémech, byl ve Francii, ale není to tak podrobný systém jako systém komise. Něco to ovšem dělá, a to sice sledujete také negativní dopady na klima ve výdajích. Eh, to už jsme tady, myslím, říkali. My máme krátkou analýzu francouzských, francouzského přístupu a také norského přístupu. Takže pokud by vás to zajímalo, můžete se v těchto systémech inspiro, inspirovat a já si myslím, že tímto jsem zodpověděl veškeré otázky. Děkuji. A když říkáte, že Francie je příkladem dobré praxe, tak jsem spokojený, je to bezpečné, protože to se stává málo kdy. Děkuji vám za toto vyjádření. Teď prosím komisi napřed Bač nebo Klima. Takže pan Owen a potom kolega z rozpočtu. Děkuji. Chci odpovědět konkrétně na pana Aikouta o rozšířování SZP. Komise už se dívala a také si to propočítala a v tom fiši, který jsme dávali ad hoc pracovní skupině v radě 27. srpna, tam jsme to eh, zahrnuli, rozdělili jsme SZP na dvě vrstvy, 2022 a pak dále a potom do roku 2027 jsme měli koeficient 40%. A jak víte, celý účel tohoto fiše byl zhodnotit, jak dosáhnout těch 30%. A máme dále také cíle 37 RRF, to jsme tam také zapracovali. Sečetli jsme si to a tak by to by tedy konkrétně mohlo vypadat, tak bychom toho mohli dosáhnout. Kolega z Buč bude asi hovořit i o výkonnosti. Ale já bych jenom řekl, že všechny naše programy mají indikátory, podléhají hodnocení, ale vidím jednu výzvu, a to je sice mít jasné ex ante plány na výdaje a přirovnat je nebo je přiřadit k výstupům a výsledkům, které se stávají o mnoho později. Máme 30% výdajů, které chceme naplnit, to je cíl, to si nastavujeme ex ante a pokud bychom to měli nějak propojit ke skutečnému výkonnostnímu rámci programu, tak bychom se to dozvěděli až o mnoho později, zda to zafungovalo či nikoli. Takže to je něco, s čím se musíme vyrovnat. Děkuji vám. Dobře, Teď tedy předám slovo kolegovi, panu Behentovi, ne, pardon, panu Vindyšovi z eh, rozpočtového ředitelství. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že jste mě také pozvali. Děkuji vám také za slovo a děkuji za tyto velice zajímavé prezentace. Já to poslouchám celou dobu, i tu předchozí účetního dvora. Myslím si, že je to nesmírně zajímavá studie. Osobně jsem velice rád, že je to velice vyvážený přístup celé eh, k studie a také odpovědi poté byly velice detailní. Souhlasím se závěrem studie, a to sice, že z pohledu komise Markry z RIA jsou asi stále to nejlepší, co máme k dispozici. To neznamená, že není co zlepšovat, ale Myslím si, že je to pro nás velice důležité mít na paměti. Takže pracujeme na tom, jak zlepšit systém, který máme. Je to stále dobrý systém, ale v nějakou chvíli by se jistě měl, by měl podlehnout nějakému přehodnocení. Dilema, které máme před sebou, bylo jasně popsána. Myslím si, že situace, ve které se nacházíme, máme politický cíl, který je jistě velice ambiciozní, ale je zároveň důležité myslet na to, že cíle a konkrétní čísla, které jsme předložili, vyplývají z nějaké metodiky. A bude jistě těžké v jakémkoliv případě si něco nastavit, ale jistě by bylo ještě těžší dosáhnout, kdybychom měli i jinou metodiku zcela novou, ale to je politická otázka. Jedna z důležitých věcí, která tady zazněla, je otázka trackingu a dopadu. My všichni musíme pochopit, jak funguje monitoring sledování. Takže sledování rozpočtu znamená, že počítáme, jaké jsou výdaje a účtujeme. A já souhlasím s tím, že to asi nestačí. Musíme možná kromě toho dělat ještě něco dalšího, protože když se díváme jen na to, jaké jsou výdaje, tak nemáme informace o tom, čeho se tím dosahuje. Což je neuspokojivé, řekněme. A já souhlasím tedy s tím, že existuje potřeba dělat něco dalšího, kromě toho, co už děláme. A tady je skutečně důležité, což už říkal Filip, to nakousnul, v oblasti rozpočtu naše programy jsou, zapadají do nějakého výkonnostního rámce, to, vy, to členové výboru vědí, stejně jako členové výboru pro rozpočet. Máme výdaje v nějakém programu, to je transparentnější než celkový, celkové výdaje za klima, což je horizontální. Uh, ale máme ještě výkonnostní indikátory, které ukazují nejenom, kolik vydáváme peněz, ale zda se tím dostáváme blíže k dosažení svých cílů, které jsme si nastavili. Když... A já si myslím, že na to musíme také ještě zapracovat eh, v oblasti horizontální politiky a jejich dopadů. Je to něco, na čem komise právě teď pracuje na další období, abychom dokázali jasně odpovědět na otázku, ano, dejme tomu, vydáváme, do, doufáme, že těch 30%, že se nám to podaří naplnit, ale chceme ty peníze také utratit tak, abychom něčeho dosáhli a musíme kriticky a transparentně se podívat na to, čeho dosahujeme, co se nám daří, protože později tu debatu můžeme vést o tom, eh, co už, už tady nadnesl eh, můj předřečník, musíme vědět, že to, zda ty výdaje jsou dostatečné či nedostatečné eh, na základě určitých nebo konkrétních výsledků. To všichni víme, je to klíčová oblast, ve které se musíme zlepšit do budoucna. Z perspektivy adaptace a potlačování eh, důsledku, tady bych jenom řekl, že to se vynořuje, stále se to opakuje už léta. Ovšem máme takový problém a to sice, že to není jasně definováno nebo ne tak jasně, jak bychom chtěli a to v tom smyslu, že řada opatření, které implementujeme, které provádíme, jsou dobré i pro potlačování, i pro adaptaci. Takže potřebujeme metodiku, která bude snadno využitelná v eh, oblastech, které se mezi sebou překrývají. A Rio, Rio mají svoje výhody, ale slabina, která se v nich také nachází, je když máme nějakou, nějaký překryv, nějaký průnik mezi různými zpřízněnými oblastmi, tak nevíme, co s tím. A to je složité. Je složité navrhnout eh, systém monitoringu, který nám umožní jasně rozlišit, co je to mitigace, co je to adaptace eh, a ještě vzít v potaz průniky mezi oblastmi lidské činnosti. Takže pokud jde k metod, o tu metodiku konkrétně, vyslechli jsme si mnohé o Francii, víme, že to je zajímavé, sledujeme to velice pozorně, vyměňujeme si informace s francouzskou vládou ale také s jinými členskými státy se informujeme, co dělají v rozpočtu v této oblasti, eh, a to i v kontextu OECD. Myslíme si, že to je důležité, abychom se toho drželi, tohoto přístupu protože pak si ujasníme, kterým směrem se vydáme a v současné době si myslím, že jsme ještě v poměrně dobrém postavení. Tady je pár eh, konkrétních věcí. K tomu negativnímu markru bych souhlasil opět s jedním z předřečníků, že negativní marker je dobrý jenom do určité omezené míry. Záleží totiž, když to řekneme upřímně, záleží to na otázce toho, jak se popíše projekt a jak se tedy oznámkuje ve výsledku. Takže za nás bylo vždycky lepší se postarat, aby nebyla žádné negativní výdaje, které by se započítaly do rozpočtu. Vůbec žádné. A to si myslím, že to je takový ten climate proofing, taková ta odolnost klimatická, prověřenost. A to si myslíme, že je dobrý přístup eh, protože by to mohlo znamenat, že negativní marker už eh, nebudeme potřebovat. Takže přesně v tomhle kontextu ještě jedna věc. ERF. A to si myslím, že je velice obtížný cíl. Máme totiž jasný politický mandát, ale je řada problémů, které ještě musíme překonat. A to se váže na celou radu, řadu různých dimenzí, mimo jiné, jak dělat monitoring v oblasti klimatu, jak podávat zprávy, jak dělat závěrky a tak dále. Ale v tomto programu jedna z důležitých věcí, jeden z problémů, o kterém tady už byla, byla řeč, je, že komise skrz to tento návrh se snaží eh, dělat účetnictví na základě výstupu. Nechci tomu říkat experiment, ale je to určitě zajímavá událost, která nám umožní zajistit, abychom se soustředili skutečně více na to, o čem tady řeč, tedy dopad, výsledky dosahování cílu nejenom tracking, nejenom sledování, jak v jednoduchém slova smyslu. Tím jsem, myslím, postihl všechny body, které jsem chtěl. Ještě jednou vám děkuji za příležitost se zde vyjádřit. Děkujeme. No, samozřejmě Nemáme žádný jednoznačný závěr, protože to je probíhající debata, je to proces, včetně různých vyjednávacích otázek eh, o VFR, o RFF a já si tedy myslím, že jste ze strany komise už eh, postřehli, že máme jasnou potřebu se začít hýbat. Uh, a pokud jde o expertní analýzu ze strany Institutu pro evropskou environmentální politiku nebo také e, ze strany některých odborníků v parlamentu, tak je tady veliká většina, která v parlamentu vás žádá, abyste se dostali z toho bezpečného prostředí, kde se už řadu let pohybujete a je vám tam dobře, což je samozřejmě složité, uznávám, samozřejmě chápu, ale doufám, že jste placeni nejenom za to, abyste dělali, co je pohodlné, protože v takovém případě si hledejte jinou práci, ale že jste připraveni dělat i něco trochu náročnějšího. My děláme náročnou práci také, je to složité. Já, to není vlastně argument, že je to složité. To uznáváme, to víme, ale jistě to můžeme změnit. A tady máme nějaká očekávání konkrétních návrhů z vaší strany z různých uhlů k různým tématům která tady, o kterých tady byla řeč. Když říkáte, že taxonomie, někteří z nás byli u toho, když se o tom jednalo, to, máme, to nám leží na srdci, že to bylo původně pro soukromý sektor, to ano, to je pravda, ale to už není pravda, to už máme za sebou, tuto debatu už jsme měli tak to musíme umít, umět využít. Jak to, že najednou komise to nechce využívat a vyděláte přece aktiv přinesené pravomoci, bylo by to logické. Takže máme pro a proti, to samozřejmě eh, v tom využívání. Určitě existuje potřeba jít krok za krokem, když eh, jdeme od Rio Markru k něčemu jinému, to nejde ze dne na den, to je jasné, to už jsme si také řekli, ale jednoduše schodit taxonomii pod stůl s tím, že to bylo původně pro soukromý sektor a není to pro veřejné peníze, to už není přijatelný argument, to už neříkejte, už to víme, víme, že už i ECB nám řekla, že jsou připraveni to využívat, eh, až budeme mít aktiv přenesené pravomoci před sebou. Takže já vám poděkuji, že jste tu s námi byli k tomuto velice technickému, ale velice důležitému tématu. Tímto uzavírám společné slyšení dvou výborů. Ještě jednou děkuji členům KONT a po krátké přestávce přejdeme k zasedání ENVY.